rozpravu nad eh, zprávu pana Kačmarka, ještě než vše uzavřeme, bude tady pár zpráv. Paskyš mi v souvislosti s novými